Vážení kolegové, prosím, posaďte se. Zahajujeme naše zasedání. je voudrais m'assurer que l'agenda qui vous a été Máme tedy návrh pořadu jednání, doufám, že s ním souhlasíte. A paní předsedkyně Georgieva eh, nám potvrdila svou účast dnes v 11.30, kdy nám bude prezentovat nové iniciativy týkající se eh, naléhavých eh, aspektů. Je tedy důležité, abychom si trošku upravili náš pořad jednání a to takto. Dopolední zasedání bude změněno takto. Nejdříve prezentace zprávy o cestě některých z nás do Turecka před měsícem. Pak bude bod 8 na pořadu jednání eh, od paní Gardia Zabal. Je to Fond pro Afriku eh, týkající se rozvojové a humanitární pomoci. Pak je tady bod 4, trialog ze 14. března o rozpočtu 2017. Bod 5, předložení pracovního dokumentu pilotních projektů a přípravných akcí na rozpočet 2016 a 2017. A bod 6, to bude poslední bod dnešního dopoledne, to bude právě slyšení paní Georgievy předložení nových iniciativ o poskytování urgentních nebo naléhavé pomoci v rámci EU. E, to bude také věc, které mluvil pan Fernandez v, na schůzi koordinátorů. Odpoledne tady bude kontrola e, registru to bude bod, který bude přesunut na 16 hodin 10, takže eh, Tady bude bod 12 z našeho eh, programu, to je pan Tarant, rozpočet 2017, to bude zase přeloženo po hlasování na 17. hodinu. A eh, rozpočet parlamentu, to bude rozprava, která bude probíhat za zavřenými dveřmi, protože půjde o otázky bezpečnosti. A na předchozím zasedání za přítomnosti generálního tajemníka parlamentu a místo předsedy Výlanda došlo k určitým otázkám o některých relevantních otázkách, protože když je to veřejná rozprava a dochází i k webstreamingu, pak by tady mohly být informace, které by se dostaly do nepovolaných uší, včetně teroristů. Bude to tedy za zavřenými dveřmi. A já bych eh, chtěl ještě říci, že tady bude zvláštní zasedání Ekon a rozpočet 20. 3. Eh, března od 9 hodin ráno eh, v sále Jan 2 Q2 a to bude o rozpočtových kapacitách eurozóny. Já bych vám chtěl také říci, že koordinátoři dnes ráno rozhodli, že 15. března proběhne slyšení eh, s výbory Libe a FED, které se bude týkat rozpočtových dopadů migrační krize. A eh, pokud jde o delegace, tak jsme eh, rozhodli, že mise do Libanonu a Jordánska proběhne od pondělí 16. května do čtvrtka 19. května. A konečně jsme si stanovili zpravodaje pro e, zprávu o společné zemědělské politice, jaké nástroje mohou snížit volatilitu cen na zemědělském trhu. Tady e, bude mít zprávu skupina ALDE, pan Ali. Evropská unie v obraných věcech podle článku 53 to bude mít jako zpravodaj na starosti váš předseda a pokud jde o budoucnost eh, AKT, tady je otázka, jaké vztahy budou eh, existovat po roce 2020, tak tady je stanovena z frakce SAD jako zpravodaj. A pokud jde o Macrofinancial Assistance to Tunisia, podpora Tunisku, tak tady jsme se rozhodli, že eh, napíšeme dopis výboru INTA. Koordinátoři dále rozhodli, že napíší komisi o problematice eh, revolving doors. Eh, to znamená otázka bývalých eh, komisařů a eh, o jejich nových funkcích po skončení mandátu v EU a otázka také případně úrovně jejich odměn a případná prevence střetu zájmu. Tomu se věnoval pan Tarant. A předložím dopisy, které napsal komisi a také uh, Ehm, doufáme, že se tato otázka vyřeší. To jsou tedy informace, které jsem vám chtěl předat. Dostali jste zápis, návrh zápisu ze schůze 27. října 2015, 27. ledna 2016, 15. a 18. února 2016 a 23. února 2016. Máte prosím nějaké poznámky? Jestliže ne, tak můžeme tyto zápisy považovat za schválené. A teď se dostáváme k té misi, kterou jsme realizovali v Turecku. V delegaci eh, členů našeho výboru, kteří jeli do Turecka, bych eh, vám tedy chtěl eh, sdělit, jaké je zápis z této cesty a jaké dojmy jsme si z této cesty přivezli. A také hlavní závěry které jsme vyvodili. Myslím, že tato mise je důležitým přínosem k současné práci rozpočtového výboru. A chtěl bych poznamenat, že od návratu naší mise se události dále rozvíjely a to často dramaticky. Eh, naděje na částečné příměří v Sýrii. Dozvěděli jsme se, že pan Putin se rozhodl, že stáhne eh, většinu vojenských prostředků, které Rusko rozmístilo v Sýrii. A také jsme se seznámili s iniciativami evropských zemí, eh, které se snaží uzavřít balkánskou cestu pro syrské uprchlíky. A také je tady výrazné zhoršení situace v Řecku od té doby, kdy se uzavřela hranice s Makedonií a pravděpodobně i s Bulharskem. Nové žádosti ze strany Turecka, které žádá, aby se zdvojnásobila finanční podpora, to by evropští představitelé mohli podpořit na samitu mezi EU a e, Tureckem. Samit ten probíhá tento pátek. A také chci připomenout, že i přes politickou podporu, kterou dostávají uprchlíci v Turecku, e, tak tady rozpočtový výbor vyjádřil určitou výhradu k tomu, jak e, věci monitoruje komise. A chtěl bych připomenout, že Eh, jsme měli konstantnější, trvalejší vztahy eh, pocit parlamentu a konkrétně rozpočtového výboru je takový, že jsme často informováni až následně, eh, kdy už prakticky není možné postupovat jinak. Už není možné jinak změnit rozhodnutí, které učinila Rada na základě návrhu komise. A konečně chtěl bych připomenout, že v kontinuitě této mise nová delegace rozpočtového výboru pojede do Libanonu a do Jordánska. Uh, už jsem upřesnil data a bude to příležitost sledovat o závazcích, eh, které byly přijaty na konferenci dárců v Londýně začátkem února. Tato otázka uprchlíků nás určitě bude zaměstnávat ještě velkou část tohoto roku, možná celý tento rok. A to má samozřejmě také dopad na přípravu e, přeskumu v polovině období víceletého finančního rámce. Návrh, návrh e, zprávy vám byl předán. Možná jste si to přečetli. A my jsme se snažili formulovat určité klíčové body. Děkuji Guillaumu Rakovi za to, že zpracoval tento dokument eh, se svým týmem v sekretariátu. Eh, dokument byl již minulý týden dán k dispozici a někteří mi zaslali své poznámky. Hernes Margal například a také Jens Gajer jsou to poznámky, které jsme pak začlenili do zprávy. V těchto podmínkách myslím, že text eh, dá věrný obraz toho, co jsme eh, tam všichni tak nějak eh, zažili. A velký dojem na nás udělalo přijetí v táboře. Chci jen upřesnit, že Zhruba 2,5 eh, milionu syrských uprchlíků je celkem a z toho 250 tisíc pouze je přijato v takovýchto podmínkách takového tábora. Čili 90% eh, eh, vlastně uprchlíků sídlí na periferiích měst v Turecku a to v podmínkách, které jsou často neutěšené. Eh, je tam často velké množství dětí, zhruba 400 tisíc dětí, které nechodí do školy. A to je situace dlouhodobá. Přitom Turecko přijalo první uprchlíky v době, kdy se odhadovalo, že to bude jen dočasné přijetí uprchlíků a že velmi rychle tito Syřané se budou moci vrátit do své země. Bohužel ta situace je dlouhodobě špatná, dokonce se stále zhoršuje. Takže ponechat děti 4 až 5 let bez školy, myslím, že právě včera bylo výročí Eh, prvních válečných eh, aktivit v Sýrii eh, v roce 2011. Takže z 22 milionů Syřanů z roku 2011 v Sýrii 5 až 6 milionů odešlo ze Sýrie, jsou částečně v Evropě, jiní jsou v Turecku, v Libanonu, v Jordánsku a další někde jinde, aniž bychom přesně věděli, kde. Zhruba 4 miliony podporují režim Bašára Asada a 8 až 10 milionů jsou uvnitř Sýrie, ale prostě jsou vysídlení ze svých bydlišť, čili jsou vlastně uprchlíky ve své vlastní zemi. Eh, když byly útoky na Alep eh, před měsícem, tak eh, mnoho z nich se snažilo dostat do Turecka, ale Turecko uzavřelo svou hranici. Takže z rozpočtového hlediska si musíme uvědomit, že pravděpodobně bude nutné přinést pomoc syrským uprchlíkům přímo v Sýrii. A tady je určitý otazník, kdy se vrátí mír do Sýrie. A až se mír vrátí do Sýrie, což by byl jistě nejlepší způsob, jak eh, zbrzdit či zastavit migrační toky. Pak bude třeba ještě rekonstruovat Sýrii. A připravuje se Evropa na vytvoření potřebných prostředků pro tento humanitární i geopolitický cíl. Měli jsme řadu kontaktů s místními orgány Jeden den jsme byli v Ankaře a jeden den v regionu Gaziantep. V Ankaře jsme se setkali s orgány, vládními orgány, které jsou velmi odhodlané, dokonce velmi netrpělivé, kdy už dostanou podporu, kterou EU ohlásila. Jsou to orgány, které také neopomněli kritizovat pomalost a složitost postupů v EU. A často vyjadřovali zklamání. Turecko nicméně od Evropy dostává zhruba 650 milionů eur každoročně. A to je v rámci předvstupní procedury. A my jsme tedy konstatovali, že eh, ekonomická situace je tam spíše pozitivní. Když přijedete do Ankary, eh, tak vidíte jeřáby, hodně se tam staví. A když eh, přejedete na jih Turecka, tak jste na silnicích, které jsou často tříproudové jedním směrem, a také průmyslové eh, lokality jsou tam velmi četné. Takže u Turecka bychom měli být určitě eh, mnohem pozornější, sledovat, jak eh, proudí toky migrantů z těch velmi blízkých nebo do těch velmi blízkých řeckých ostrovů. Tak tedy, jak jsem říkal, vyslechli jsme kritiky. A bylo tedy řečeno, že máli se postupovat rychleji, tak je třeba, aby byla větší důvěra. A máli být větší důvěra, je potřeba transparentnosti. Premiér, se kterým jsme se setkali, nám řekl, že aby to šlo rychleji, tak prostě stačí procho využít expertní eh, instituce, například ERBD, já jsem řekl, že Evropská unie platí v průměru 650 milionů eur, v některých letech dokonce i více. To byl případ roku 2015. A pak je tady také e, ehm, e, RB, RDB, která vlastně přináší zhruba 2 miliardy každoročně do Turecka. Čili tady existuje skutečné partnerství. Já se omlouvám, že jsem eh, nepoděkoval paní Katy Piry, která je spravodajkou ve výboru AFET pro Turecko a je tady dnes dopoledne mezi námi. Já jí samozřejmě za chviličku dám slovo. My budeme tedy zkoumat, jak používat nástroj pro Turecko. Naši zpravodajové jasně řekli, že mají své hodnocení a že jsou připraveni eh, k nej, naléhavějším eh, investicím. Především naléhavé investice, to se je výstavba eh, škol, do které by mohlo chodit 350 až 400 tisíc dětí uprchlíků, kteří momentálně do školy nechodí. Dále jsou určité potřeby ve zdravotní um, oblasti. Turecké orgány povolili Syřanům pracovat, což je novinka a oni tedy budou moci se snadněji podílet na ekonomickém životě Turecka. Pokud je o nás, máme určitý problém koordinace, který musíme vyřešit. Setkali jsme se se všemi operátory, zejména se zastoupeními většiny eh, členských států, které se nacházejí v Ankaře. Pro Evropskou unii tady je opravdu velká výzva a to je právě koordinace všech těchto aktivit. Eh, ať už jde o evropské eh, instituce nebo národní instituce. Ta koordinace je důležitá, aby vše bylo efektivní na místní úrovni. Tak tím já asi již ukončím své vystoupení a poprosím paní Piry, aby vystoupila, pokud si tak přeje. A pak vyzvu další kolegy, kteří se také účastnili této cesty, aby se s námi podělili o své zkušenosti. Prosím, máte slovo. Thank you very much, Chair. Děkuji vám, pane předsedo, a děkuji vám a vašemu výboru za to, že jste vytvořili takovou cenou zprávu z této mise. S velkým zájmem jsem si ji přečetla a opravdu obsahuje velmi hodnotné informace, které jdou nad eh, rámec eh, činnosti výboru pro rozpočet. Já jsem si z toho dokumentu odnesla dvě Eh, klíčové informace a myslím si, že bude ještě těžký boj je opravdu naplnit. První je máš správný závěr, že bychom se neměli zaměřovat pouze na ty eh, osoby, které žijí v táborech, protože 90% Syřanů nežije v uprchlicích táborech v Turecku. A potom, jak se můžeme zaměřit na ty hostitelské země a komunity. A když navštívíte nejrůznější města v Turecku, tak v některých více než polovina obyvatel jsou v podstatě uprchlíci. A teď je otázka toho dlouhodobého hlediska a jak s touto citlivou tematikou nakládat. Je jasné, že když se hovoří eh, o integraci, tak je třeba také pracovat eh, eh, s těmi místy, která ta, ty lidi hostí a místními obyvateli a je tedy otázka, jak se to podaří zdárně dosáhnout. Další téma, které uvádíte jako klíčovou informaci, že že být to působení účinné bez silného zapojení tureckých orgánů a občanské společnosti Turecka. A to je opravdu klíčové, protože si vzpomínám, jak jsem navštívila váš výbor a diskutovali jsme o tom, co slyšíte v Bruselu, kde se jasně říká, že žádné z těchto peněz by se neměly dostat do rukou turecké vlády a já chápu, proč se používá tato retorika, ale potom, když jedete do Turecka, tak e, místní orgány, místní neziskovky říkají, my se musíme prostě zapojit také tady do tohoto způsobu financování nějakým účinným způsobem. Takže to je také téma, kterým se budeme muset zabývat jako Evropský parlament. Já netvrdím, že by ty peníze měly jít do celkového státního rozpočtu nebo do akary, ale musíme zapojit i místní aktéry a někdy to mohou být místní samozprávné orgány, někdy to mohou být místní neziskové organizace. V Dubnu připravujeme dvě zprávy na plénum. Týkají se Turecka a uprchlické krize. Ve výboru AFET máme výroční zprávu o situaci v Turecku a já vypracovám její návrh a také zohledním vaše eh, klíčové informace. Takže pokud zde něco je, co tam můžeme dát jako pozměňovací návrhy eh, výboru pro rozpočet na to eh, plénum, tak ráda tyto návrhy budu ko- koordinovat. A ve výboru Libe je velká zpráva, která právě vzniká a týká se migrace. A velká část této zprávy se také dotýká otázky Turecka a té finanční facility. Takže jde o to, aby se to všechno skoordinovalo, také s ohledem na vaše klíčové závěry, tak aby byly zohledněny rovněž v závěrech eh, zprávy z výboru Libe, která paralelně vzniká. Takže je důležité, aby tato mise měla dopad na naší legislativní činnost. To bych vám doporučila a potom něco směřované na váš eh, výbor, jak eh, hodláte dále pokračovat, nakládat z výsledky této mise, protože eh, Rada se usnesla, že to vyplácení těch 3 miliard bude rychlejší, diskutují o dalším financování. Jaká je zde role vašeho výboru a jak se můžeme postarat o to, abychom do té činnosti byli skutečně zapojeni a plně se účastnili v naší roli Evropského parlamentu při řádném nakládání s těmito penězi. A poslední otázka, nebo spíše poznámka. E, nenalézám to ve vaší zprávě, ale zdá se mi, že Evropská komise nezařadila žádnou genderovou perspektivu na e, analýzu této uprchlické krize a e, provádíme takový gender mainstreaming ve veškerém rozpočtu, tak e, možná i v této facilitě týkající se uprchlíků v Turecku by to tam mělo být, ale možná, že jsem to jenom přehledla. Děkuji vám velice, pane předsedo. Děkuji, e, paní Pery. A děkuji také Ehm, že jste byla k dispozici v předvečer našeho odjezdu a že jste se s námi eh, podělila eh, o vlastní vizi situace. A jeden vysoký funkcionář, který zná velice dobře eh, situaci v Turecku, mě řekl, že problémem je to, že nemáme skutečnou vizi toho, co bych bylo potřeba udělat. A že tady není žádný směr, žádné směřování toho, co se eh, tam provádí a není tady nějaké opravdu vedení. A často se vlastně hovoří dvojím způsobem. A já jsem v Turecku pocítil to tež, co jsem pocítil před rokem v Kyjevě. A sice, že naše, naši pracovníci přímo v terénu mají problémy, když je třeba se rozhodnout a přejít k činům. Postupy jsou takové, že je potřeba několika měsíců, než se věci skonkretizují. Například eh, u eh, finančních prostředků fondu pro Sýrii, tak se našly možnosti s určitým zbytky prostředků, předstupních prostředků z období 2007 až 2013. Ale v době, kdy my jsme tam byli, tak vlastně se teprve uh, utratilo 40 milionů a nic víc. Je tady opravdu taková setrvačnost, která funguje a přitom ty potřeby v terénu přímo na místě jsou obrovské. A teď dávám slovo paní Uj. Paní Moody. Děkuji. Já jsem chtěla uh, toto podpořit. Je to obrovsky důležitá práce, kterou, eh, na kterou se využívá evropský rozpočet. Eh, Spe- specifické věce jsem vděčná, že Kathy tady přišla a mluvila o, v detailu o té situace. Specificky jsem chtěla navázat na ten poslední bod. Uh, Eh, který jste zmínila, co se týče genderového aspektu, a je jasné, že musíme zajistit, aby existovaly specifické akce na, eh, s, s těmi prostředky a byly měřeny výsledky, a, které by se zaměřily na ženy a, a také děti, které jsou uprchlíci, um, v Turecku a jinde. Um, já chci zdůraznit tuto věc a chci eh, zajistit, že toto se nesmí nikde ztratit, že je třeba to potvrdit. Pan, Pan Donaldo. Eh, pane předsedo, já myslím, že ta zpráva, kterou jste přednesl, je velmi věrná. Já si zapamatoval to, že tady jsme Eh, viděli řadu věcí, ale možná ne úplně celou tu problematiku. Eh, Syřané jsou tam jako hosté Turků, ano, to je velmi výstižné. A pak je tady celá řada dalších otázek, které vyvstávají. Já sám si kladu otázku o e, diskursu tureckých orgánů. Nikdy nedošlo k nějakému e, Eh, přehánění, bylo to konstantně vyjadřováno všechno stejným způsobem. Já ale se obávám, jak se věci vyvíjejí v turecké politice, zejména jak je tady všude přítomný prezident Turecka, eh, který se vlastně stává diktátorem, eh, který umlčuje sdělovací prostředky a vytváří se řada problémů. Je tady otázka, jak to vypadá v Turecku. A vy jste, myslím, velmi správně řekl, že tady je hodně improvizace. Vlastně my v EU nevíme, jakým směrem se ubíráme eh, ve věci Turecka. Na jedné straně je tady část evropského rozpočtu a na druhé straně je tady, také jsou tady prostředky z rozpočtu členských států. A teď, kdo dostává ty peníze, v jakých podmínkách, na co je používá, to všechno je velké množství otázek. A mně připadá, že my v parlamentu jsme požadovali, abychom byli začleněni do rozhodování o všech těchto financích spojené s migranty, nikoli pouze o finančních prostředcích přímo z EU. A myslím, že v tom máme důležitou úlohu být koordinátory. A dnes potřebujeme je určitý jasný plán postupu dříve, než budeme konat Ehm, plán postupu, do kterého by se zapojila také řada nevládních organizací, které ostatně odvádějí vynikající práci a já osobně si myslím, že spíše by ty peníze měly jít do rukou těch nevládních organizací než tureckých orgánů, ale není možné postupovat roztříštěně. Potřebujeme mít určitý plán pro využití těchto finančních prostředků. Tolik tedy Eh, mohu říci eh, z mé strany, myslím, že jsme se hodně dozvěděli o tom, co se odehrává v Turecku a musíme dále sledovat, eh, co se tam děje. Děkuji. Pan Fernandez. Děkuji, pane předsedo. Toda a humanidade Není to jenom problém, který se týká Evropské unie, ale týká se to všech. Ale Evropa zde hraje významnou roli, protože je jeden z hlavních dárců. Je to problém, který se výrazně eh, dotýká Evropské unie, protože je zde také tlak na její hranice a Evropská unie zde musí hrát svoji roli, postupovat koordinovaným způsobem a musí také posílit eh, svoje kroky. A pokud se budou členské státy držet toho, co přislíbili, tak eh, jistě zde budou nastaveny správné podmínky pro řešení celého problému. Problém ale je v tom, že členské státy neplní to, čemu se zavázaly. A proto ten mechanismus na podporu uprchlíků Eh, v Turecku platbou 3 miliard z evropského rozpočtu, přičemž 1 miliarda pochází z rozpočtu členských států a 2 miliardy z EU. Musíme eh, tento krok zavést. A ty 2 miliardy z evropského rozpočtu už v podstatě byly převedeny z jiných rozpočtových kapitol. A tím se dostáváme k důležitému tématu, o němž už jsme několikrát pojednávali protože ti uprchlíci a jejich 2,5 milionu, 2,5 milionu osob, 10% z nich je v uprchlických táborech, ale 90% z nich v uprchlických táborech není a většina z nich jsou mladí lidé a my ne, nesmíme ztratit tuto generaci mladých lidí a vzdělávání, to je nesmírně důležité. Nesmíme dopustit, aby to mladí lidé přišli o svůj sen o lepším životě. Proto je třeba využít financování k tomu, aby se zajistilo, že tato generace nebude ponechána stranou nebo nestane se obětí svého osudu nebo co horší, eh, že by se stala extremisty. My nesmíme přijít o tuto eh, generaci, která, na kterou mají dopad válka v Sýrii. Potom hovoříme zde o uprchlících, ale mezi uprchlíky jsem také viděl lidi, kteří se jaksi uprchlíky nemohli stát. Já to vysvětlím, co tím myslím. Mnozí e, toužili po bezpečnosti a ale měli problémy dostat se přes hranice, neustále byli v té strašlivé situaci v Sýrii. A hovořím o 11 milionech Syřanů, kteří žijí v hrozných podmínkách, neustále jsou vysídlení, neustále e, jsou na ně páchány útoky ve dne v noci. A my se samozřejmě zaměřujeme na řešení situace uprchlíků, ale nesmíme stát se ze zřetele potřebu vytvořit mírový plán pro ty, kdo neopustili zemi, kteří by se možná chtěli stát uprchlíky, ale prostě se jim nepodařilo tento krok udělat a já každý den myslím také na tyto osoby, protože to, co jsem viděl v těch očích uprchlíků, byly také jejich myšlenky věnované těm milionům lidí, kteří nemohou Syrii opustit. A Evropská unie se musí postarat o to, aby tento region obdržel skutečný mírový plán, který bude možné implementovat rychle a účinně. Také je důležité eh, si říci, co může udělat Evropská investiční banka. Jsou zde velké částky, 2 miliardy to byly, myslím, v loňském roce, které byly mobilizovány pro investiční projekty. Musíme mobilizovat částky pro infrastrukturní projekty. Vznikly školy specificky pro uprchlíky. Je tam 2,5 milionu uprchlíků a mnozí z nich, nebo většina z nich, není v těch uprchlických táborech. A to znamená, že musíme také budovat více infrastruktury tak, abychom těmto lidem pomohli. A to tedy znamená, že tuto eh, podporu musíme koordinovat řádně a neměli bychom zde zapomínat tedy i na roli, kterou zde sehrála Evropská investiční banka při investování do této oblasti. Děkuji. Děkuji, pan Maragal. Děkuji, pane předsedo. Myslím, že eh, tato cesta byla opravdu užitečná a pozitivní a že to reagovalo na skutečnou potřebu a také na. Hm, tady byla možnost konstatovat, eh, ověřovat, zjišťovat, co se tam děje. Závěry jsou, myslím, velmi dobře vyjádřeny ve zprávě. Celá zpráva je velmi přesvědčivá a přesná. A samozřejmě je tady použit opatrný jazyk, opatrné formulace, to je nutné. Ale musíme si uvědomit, že vlastně eh, tak trošku hrajeme stejnou hru, jakou s námi hrály turecké orgány. My jsme tam byli v situaci, kdy jsme naslouchali té oficiální verzi pravdy, ale někdy jsme měli pocit, že to neodpovídá přesně té situaci nebo nevystihuje to přesně celou pravdu a že celá pravda je trošku něco více, než co je nám říkáno. A e, tak to je asi taková otázka úplnosti těch informací. Mé dojmy <clears throat> Za prvé, vidíme zcela jasně, že je těžké mít plné pochopení situace, co se tam odehrává ekonomicky, protože tady na straně čtyři zprávy eh, je až sedm různých zdrojů financování. A Mm, je těžké zasidět, zajistit ehm, koordinaci, komplementaritu všech těchto finančních prostředků. Aby vše bylo úspěšné. Takže tady je první potřeba, to už tady zaznělo, konsolidovat vše jak tady také pan kolega hovořil, že je zapotřebí mít akční plán, ano, tak nějak mít prostě celkovou vizi, kompletnější vizi strategickou vizi, na střednědobý výhled, co je možné udělat a co každý může udělat. K tomu bych ještě dodal také zdroje z členských států. Ty v té zprávě nejsou, ale ve skutečnosti tam jsou. My nevíme úplně přesně, jak velké jsou tyto finanční prostředky z členských států, ale Eh, jsou to prostředky, které členské státy tady dávají k dispozici. Pak eh, je tady také otázka uprchlíků v Turecku. Eh, co se děje s těmi 10%, které jsou v táborech? Můžeme odhadnout, co se tam děje. Vypadá to jako pozitivní bilance, ale nejsem si jistá, že nejsem si jistý, že všechny tábory mají stejné podmínky jako ten, který jsme navštívili. A teď co těch zbylých 90% lidí, kteří jsou mimo uprchlické tábory, to je tak trošku neznámá věc. Tam prakticky nemůžeme jasně tvrdit eh, vůbec nic. Eh, z těch 90 eh, jsou i e, mnozí, kteří odcházejí z Turecka, dostávají se do Řecka a e, vlastně nemáme úplně přesné informace o tom, co Turecko dělá v těchto případech, jak postupuje e, tady, jak jak tito lidé se dostávají z Turecka, jak doufají, že se dostanou ven, jaká je úloha těch pašeráků a té mafie. A teď, když dovolíte, já přejdu na chviličku do španělštiny. Nevím, jestli jste viděli některé obrázky, eh, které byly zveřejněny tento týden z Egejského moře od tureckého pobřeží, kde byla loď uprchlíků, byly tam ženy, děti a turecký e, pobřežní strážce, který proti ním používal fyzické násilí přímo na ně. E, prostě mm, tloukl do nich. E, jestli toto je takový náznak toho, jak postupují Turci, aby zabránili odchodu prchlíků do Řecka, no tak pak si myslím, že tady eh, je to složité a při nejmenším část té pravdy to určitě je. A pak prosím řekněme to jasně, je tady riziko, že když se nám podaří dobře se seznámit s tím, co se tam děje a vědět, eh, kolik peněz a kdo vynakládá a jak jsou tyto peníze eh, vynakládají, až to bude všechno součástí toho akčního plánu, No tak pak se nám snad eh, podaří si dá udělat pořádek v naší vlastní odpovědnosti a věci snad změnit. Eh, bylo pravda, eh, alespoň eh, dočasně snad bylo možné vytvořit příměří, zastavit nepřátelské akce eh, v, mm, v Sýrii a zdá se, že zhruba 2 miliony uprchlíků se možná vrací domů. V každém případě je tady ale jasné riziko, že eh, my v Evropě tady riskujeme, že zase jednou přijdeme někam pozdě. V každém případě já osobně, pane předsedo, eh, chci ocenit to, jak seriózně probíhala práce naší mise v Turecku, jak eh, eh, opravdu to byla velice důležitá cesta, hodně jsme se poučili. Děkuji. Děkuji vám, pane Maragale a pan Zany. Děkuji. Pane předsedo, Řečník nemluví do mikrofonu. Je dobře, že návrh, který jsme dali na koordinátorech před několika měsíci, byl akceptován a vedl k této užitečné misi. Souhlasím eh, s tím, co řekli kolegové. Bylo to velice náročný týden. Umožnilo nám to udělat si širší přehled o tom, co se děje v Turecku a co můžeme udělat my jako Evropská unie, abychom pomohli najít řešení těmto, těchto problémů. Také nám to pomohlo pochopit, že ty dohody, o kterých se jedná mezi členskými státy Unie a Tureckem, obsahují některé velice kritické, vážné body, Pan Maragaj právě vysvětlil. A i my jsme dostali stejný dojem od tureckých orgánů, že pokud dáme těch 3 nebo 6 miliard, ať je to nakonec cokoliv Turkům, tak nemůžeme mít jistotu, jak se to použije. A během našich slyšení, našich návštěv s tureckými, tureckých orgánů jsme nedostali žádné ujištění v tomto smyslu. Ve skutečnosti naopak. Dostali jsme přímé nebo nepřímé signály ve smyslu dejte nám ty peníze, ale neptejte se příliš, jak to využijeme. A je škoda, že během těchto jednání expertíza a e, zkušenosti rozpočtového výboru mm, nesehrály důležitější, významnější roli. Jak jsme viděli na této, během této mise, e, kde byly kritické body v těch jednáních a já jsem si nebyl jist před tou návštěvou, že dávat peníze Turecku bylo nejlepší řešení, jak čelit migračním tokům do Unie. Po té návštěvě jsem ještě více přesvědčen, že to není správné řešení, protože si nejsme jistí, jak se ty peníze využijí. Máme velice dobře napsanou zprávu četního Dvora Unie z roku 2009 o fondech, které se um, dávaly Turecku do té doby a musím říci, že ta perspektiva není o nic lepší. Já mm, doufám, že eh, Unie členské státy se více zamyslí nad eh, využitím těch 3 až 6 miliard a parlament, především tento výbor, by měl sehrát větší roli při budoucím využívání těchto prostředků. Především po této návštěvě si myslím, že by bylo lepší mm, ty peníze dát Řecku, které má obrovské problémy s zvládáním migračního toku a také má obrovské rozpočtové problémy, jak všichni víme. A možná, kdybychom dali ty peníze řeku, Řecku víc spíše než Turecku, tak evropské orgány by měly lepší e, představu, lepší monitoring toho, jak se ty peníze využívají. Mm, nebo obecně to tedy používat v rámci evropských hranic než mimo. My jsme viděli ten tábor Osmaní, to bylo zajímavé, bylo možné to srovnat s tím, co jsme viděli na Sicílii minulé léto. A to srovnání ukázalo něco, co jsme možná neočekávali. Ty migrační toky jsou prakticky, ne, prakticky nemožné zastavit, když se zavírají některé hranice v Evropě tak ty migrační toky se chovají trošičku jako voda. Voda, když narazí na překážku, vždy najde cestu, jak to obejít. Tito lidé, se kterými jsme se sešli, utíkají před válkou, před extrémní bídou, že když narazí na zavřenou hranici nebo novou zeď, která se postaví, na cestě do Evropské unie, tak stejně najdou jinou cestu. Ehm, tam, co považují za vyspělejší, demokratičtější státy, které nejsou ve válce. Takže já věřím, že jediné řešení je vytvořit rozvojové podmínky pro rozvoj a mír a harmonii v těchto zemích. Ehm, ti lidé v těch táborech se ptali, řekněte nám, kdy můžeme jít domů. To jsou lidé, kteří čekají, aby se mohli vrátit. Role EIB, ne v Turecku, ale v Syrii, by možná měla být větší. A více zaměřená na podmínky rozvoje, aby se ty lidé mohli vrátit do země původu. Pan Gajer? Děkuji vám. Já to nevidím zase tak pesimisticky, jako mnozí kolegové, kteří se teď hlásili o slovo, protože ještě to není definitivně jasné a také není účelem té platby nějak podporovat turecký stát. Když se podíváme na to, z jakých rozpočtových linií ty peníze pocházejí, teď se podíváme jenom na ten náš příspěvek z evropského rozpočtu do té facility pro Turecko. Tak velká část toho je z rozpočtu pro humanitární pomoc a nic nám nebrání v tom, abychom ty peníze dali k dispozici těm neziskovým organizacím, které působí v těch příslušných táborech nebo obcích a pracují tam s uprchlíky. A myslím, že na to by tento parlament měl dbát, aby například ty peníze šly na světový výživový program, a to znamená, že potom přijdou přímo do těch táborů po odečtu administrativních nákladů, které v tom World Food Program vznikají. My jsme viděli, kolik eh, je tam jenom třeba přímo placených eh, humanitárních pracovníků, například v té Osmany, tam jich bylo nějakých 300. A pomáhají tam uprchlíků v jejich každodenním životě. Takže World Food Program, UNICEF pro to, aby děti chodily do školy. E, potom třeba červený půlměsíc. To jsou organizace, neziskové organizace, které se mohou postarat o to, že ty peníze přímo půjdou ve prospěch e, uprchlíků, aniž by do toho byl zapojen nějaký turecký e, státní orgán. Takže neměli bychom se tvářit, že dáme eh, Erdoganovi biankošek a pak nám nezbývá nic, než eh, prostě věřit a modlit se. Ale máme zde určité kroky, které nám mohou dát tu jistotu, že se ty peníze dostanou tam, kam se dostat mají. Já jsem dostal informaci prostřednictvím delegace, že AFAD, turecký orgán eh, civilní ochrany, který vlastně provozuje ty eh, uprchlické tábory je dosti blízká úřadu prezidenta. Zde bych tedy eh, navrhl komisi, aby zvážili, jak zde opravdu dohodnout s nimi dostatečné důsledné výkaznictví. A to, co zde tady chtěla Katy, to se týkalo zvláště otázky peněz na humanitární pomoc, aby zohledňovali situaci žen já si myslím, že do určité míry je to zaručeno. Neříkám, že by se ta situace nemohla ještě více zlepšit, ale když se podívám na z části trochu hysterickou diskusi v Německu, kde jednotlivé obce rozhodují o tom, jestli uprchlíci dostanou prostě věcná plnění nebo peníze a tureckých táborech prostě mají tu peněžní kartu, kterou, kde jim, kam jim dává peníze AFAT nebo World Food Program a oni se o sebe mohou potom starat sami a viděl jsem, že v první řadě to byly ženy, které rozhodovaly o tom, jak se ty peníze používají v dané rodině. Tak to je příklad toho, že to posílení tohoto aspektu nastává a že bychom v tomto směru měli myslet a pracovat dále. A poslední věc, zde bych také požádal komisi o podporu. Co na mě silně zapůsobilo, to byly takové ty početní poměry, počet uprchlíků na počet tureckých obyvatel v těch příhraničních obcích. Já jsem ze severního Poryní Vestfálska a tam je ten poměr 80 k 1. Takže na 80 obyvatel severního Poryní Vestfálska přichází jeden uprchlík. To je celkem přehledné, ale něky, pro některé je to příliš. Ale tam v těch obcích jsme šli, slyšeli, že ten poměr je jedna ku jedné a někdy i 11 uprchlíků na 10 tureckých obyvatel. Obec, která tam má svoji infrastrukturu, odpadní vody, odpady, školy, že to je na ní příliš, to je jasné. A bylo by tedy rozumné, kdybychom ty finance, které bereme z té předstupní pomoci, eh, pro tu facilitu pro Turecko šli právě do těchto obcí, aby eh, podpořili místní obce. Já nevím, jak je Turecko strukturováno, zda se lze zacílit prostě na úroveň provincií při hranicích, nebo by šlo, bylo možné jít ještě o jednu úroveň níž a přímo adresně ty finance poskytovat jednotlivým obcím, čím konkrétně tím lépe, ale nevím, jak to může fungovat z účetního hlediska, ale požádal bych komisi, aby na to dbala, aby se to umožnilo. Ale neměli bychom dělat jednu věc, kolegyně a kolegové. Neměli bychom z tohoto sálu nebo parlamentu vysílat signál, že tyto peníze jsou nějakým způsobem promrhané nebo jsou biankošek pro Erdogana. Ne, je to naším úkolem se postarat o to, já jsem ochoten udělat vše pro to, aby se ty peníze dostaly co nejrychleji a co nejpřímější cestou k uprchlímu, protože to je náplň naší práce. Děkuji. O slovo žádá Jean-Claude. Prosím, buďte struční, protože už začínáme mít problém. Prosím, Mariana. Já se mm, pokusím být velice stručná, nebudu opakovat, co bylo řečeno. Já chci omluvit svého kolegu, který nemohl přijít, je na misi. Já, eh, ten byl na misi a teď je nemocný. Eh, byl velice pro eh, to, co je výsledkem této zprávy. Eh, já se domnívám, že tady několik prvků, které musíme pohlížet velmi prakticky, a to je tedy ehm, jak se cílení ehm, toho, jak se ty peníze vynakládají. Ehm, ženy a děti jsou velice tím postiženy, dochází k sexuálnímu násilí a dalším problémům. To musíme velice monitorovat. A také bych řekla, že efektivní mírový plán musí být vypracován, protože je třeba řešit příčiny, nemůžeme to, eh, na to, to prostě eh, zalepovat, lepit a ne, neřešit příčiny. Musíme také eh, monitorovat Erdoganův režim, útoky na Kurdy, vojenské stané právo, všechno toto je třeba pečlivě sledovat, musíme být praktičtí, cíleně postupovat tam, kde se, jak se vynakládají tyto prostředky. Všichni se na to musíme shodnout. Je, je dobré, že je koho ze v tomto výboru, že budeme schopni udělat eh, všechno pro to aby byly tedy adekvátní zdroje pro všechny, kteří jsou um, postižení. Děkuji, paní Maky. děkuji eh, za tuto vynikající eh, a stručnou mm, zprávu. Já si myslím, že účelem bylo zjistit, jaké zdroje jsou potřeba a k čemu. Díky této návštěvě Nyní máme jasnější obrázek a myslím, že bylo správné, aby Evropský parlament vyslal delegaci tohoto typu, která by zjistila, jak se ty peníze trácejí a bychom přispěli k širší diskusi. Slyšeli jsme odkazy na eh, to, že peníze jdou do Turecka Erdoganovi. Ne, poselství Evropského parlamentu musí být jasné. Jde to na humanitární pomoc, na pomoc lidem a naším úkolem v tomto parlamentu je zajistit, aby se ty peníze vynakládaly řádným způsobem, abychom věděli, jak. Musí to být, nemůž, nemohou to být eh, peníze prostě pro Erdogana. EU eh, umí velice dobře netransparentně plítvat penězi, takže nemyslím, že bychom měli ukazovat prstem na Turecko. Um, Důležité je, že evropská delegace v Turecku by měla mít zdroje k dispozici na posouzení uprchlické situace. Já si e, nedovedu představit, že by evropská delegace Turecku byla překvapena tím, že jsou mm, tábory v Turecku, že se zdá, že vůbec nechápou potřebu humanitární pomoci. Myslím si, že ti, co tam pracují, musí znát tu situaci. Bych se vrátila k uprchlíkům, ti potřebují samozřejmě pomoc, potraviny, vzdělání, školy. UNICEF má struktury Um, na mm, eh, vynakládání peněz na tyto účely. Děkuji. Dám slovo paní Kalvině, eh, která bude hovořit za komisi. Myslím, eh, že mm, jsme opravdu absolvovali velice zajímavou cestu a že zpráva dobře vyjadřuje to, na co jsme tam narazili, co jsme tam viděli a co jsme tam prožili a jaké jsou naše dojmy. Chceme vyslat signál představitelům našich států a vlád. Ptali jsme se tam, jaké priority tam jsou, když Ovšem se eh, priorita klade eh, v členských státech nebo v EU na otázku Brexit, tak nás to může překvapovat, protože tady jsou velice naléhavé věci. Eh, paní Pěry kladla otázku. Ano, máme samozřejmě parlamentní pravomoce vůči rozpočtu a máme tedy v úmyslu tyto pravomoce vykonávat. Především Chceme dohlédnout na to, aby provádění eh, těch plánovaných akcí v rámci svěřeneckého fondu eh, a finančních nástrojů, ať už, to bude, ať už to budou 3 miliardy nebo 6 miliard, to ještě nevíme. V každém případě chceme dohlédnout, aby ty finanční prostředky, které zde jsou k dispozici, aby byly náležitě využity a také monitorovány, kontrolovány. Chceme vyvodit poučení za situace která tady byla při přípravě víceletého finančního rámce. Prostě vidíme, že tady končí určitá epocha. Eh, máme nějaký rozpočet, ale pak, když přijde nějaká krize, tak jsme zcela zaskočeni a pod eh, tlakem všeobecného zpravodaje pro všeobecný rozpočet jsme museli o 50% zvýšit stropy v okruhu, teď nevím, tři nebo čtyři 3. Takže to ukazuje, jak neadekvátní je finanční rámec, tak jak byl stanoven eh, v mechanismu sedmiletého eh, období tváří v tvář krizím. Takže rozhodně chceme využít naše pravomoce a to velmi obezřetně. A dále chci připomenout, že nás čeká další mise Eh, další cesta, zhruba za měsíc, do Libanonu a do Jordánska. A také v červenci ještě pojedeme do Řecka. A tam bude možné vidět, jak vypadá situace v Řecku. Zda vyroste zeď mezi Tureckem a Řeckem. No, musíme si také klást otázku, co se děje dále na Lampeduze a na Sicílii. Chci poděkovat panu Zanimu, který navrhl cestu na Sicílii a který také navrhl tuto cestu letos do eh, Turecka. Pokud je o ženy, tak mě překvapilo v Gaziantep. My jsme tam chtěli navštívit eh, jednu školu. Právě v Gaziantep a nikoli v uprchlickém táboře. A v té škole byly učitelky, tedy ženy učitelky. A mezi syrskými uprchlíky je určitě celá řada učitelek. Takže mě překvapilo, že v té škole byly právě ženy učitelky. Byla to škola postavená z prostředků UNICEF. A já bych vás chtěl ujistit, že naše pozornost je rozhodně věnována ženám v rámci akcí, které provádí Evropská unie. Také jsme požádali o tabulku podpory z EU a z členských států, ale tady máme určité problémy s, představou představou, která by byla opravdu celková, co přináší EU a co přináší členské státy a co mohou takto společně udělat. No, už máme velké spoždění, tak já už skončím. Zpráva bude předána předsedovi parlamentu Šulcovi a věřím, že naše orgány, ať už ehm, vládní nebo evropské, určitě dobře použijí naše eh, závěry. Rozhodně je to zpráva, která nás velmi eh, vede k tomu, abychom byli obezřetní. Prosím paní Kaviňu. Děkuji, pane předsedo, za to, že mi dáváte slovo, abych se s vámi podělila o čtyři poznámky eh, vyplynuvší z této rozpravy. A já přejdu do angličtiny. především chci přivítat diskusi, která právě proběhla. Eh, zpráva výboru a mm, misi, která kterou provedl tento výbor. Já vítám tuto diskusi, protože ukázala jasnou jednomyslnou podporu tohoto výboru pro silnější roli evropského rozpočtu eh, jako reakci na krizi. Vaše mise umožnila vám, a to bude předáno všem, aby si uvědomili Eh, velikost toho problému a roli Turecka v jeho řešení, řešení stávající situace v souladu s přístupem Evropské komise, jak se ukázalo v posledních týdnech a měsících. Takže moje první poselství je eh, podpora přivítání přístupu postoje výboru. Dále k roli evropského rozpočtu. Přístup komise je využít všechny možné zdroje flexibility v rámci limitu víceletého finančního rámce a finančního nařízení. Budeme eh, později tedy diskutovat o další kroky v humanitární oblasti, ale náš přístup je jasný. My chceme využít všechny marže flexibility, eh, svěřenecké fondy, trust fondy, turecké facility, to jsou příklady této flexibility, protože umožňují spojení fondů v rámci e, rozpočtu. Pan Maragal řekl, že, není, že je třeba se vyhnout duplicitám a že nemáme dobrou koordinaci mezi fondy. Právě trustové fondy nám umožňují e, spojit různé nástroje a využít každé euro z rozpočtu. Dále, protože umožňují sjednocení příspěvků od dalších eh, dárců a vzhledem eh, nebo v případě té turecké facility je tady závazek členských států přispět 2 miliardy euro, což je dobrý příklad eh, spojování zdrojů z EU rozpočtu a od jiných dárců. A za třetí, že to mm, je základ koordinace kroku Evropské unie a členských zemích na místě. A tady jsem vzala na vědomí vaši připomínku, že potřebujeme mít celkový přehled toho, co se děje na evropské úrovni a co dělají členské státy. I to je možné zlepšovat, ale jdeme správným směrem s těmito nástroji, které umožňují právě tuto koordinaci. Moje další připomínka se týká řady komentářů, které tady padly o měnících se okolnostech a to právem, protože e, ty výzvy se mění, okolnosti se mění každý den. Když se snažíme řešit krizi na jednom místě, jinde vypukne jiná krize, což potvrzuje potřebu jednat rychle. Parlament, jak vím, má pochybnosti o používání některých nástrojů ale potřeba jednat rychle je jednomyslně uznávána. Nástroje jako turecká facilita ukazují, že jsme schopni jednat co nejrychleji v rámci omezení nástrojů Evropské unie. Máme týden zadání rady, Evropské rady a teď se právě projednávají různé problémy. My samozřejmě usilujeme o to, aby Evropský parlament byl plně informován o vývoji v této oblasti. Moje poslední připomínka se týká implementace um, nám se mě velice zaujaly různé komentáře, které tady padly. Uh, třeba zajistit, aby se peníze dostaly tam, kde jsou potřeba, aby to skutečně mělo výsledky v terénu že se zaměřujeme na, zaměříme na efektivní využívání každého eura, aby se využilo pro zamýšlené účely. Je důležité zdůraznit, že vš- tyto facility nejsou peníze pro Turecko. Vy jste, někteří z vás to zdůraznili, nejsou to peníze pro tureckou vládu jsou to peníze na financování projektů na místě a je tam i jas, proto tam je i jasné eh, rozhodová, jasné rozhodovací procesy, které projekty se budou financovat. Parlament má možnost být o tom informován, o implementaci. Eh, jsou tam povinnosti reportingu. V každém případě stále dáváme vysvětlení Ustáváme vysvětlení. Není to Biankošek, souhlasím jenom s tím, co řekl pan Gajer. A je naší povinností Evropské komise a parlamentu zajistit, že tomu tak skutečně je, že je kontrola viditelnost všech implementovaných projektů. Ehm, tady bych na chvíli chtěla dát eh, s hm, lovokomaní kolegní Madame Dienev, Eh, která je zodpovědná za tureckou facilitu, aby vysvětlila blíže, co se děje na místě. A nevrátíme se k tomu až s paní Georgievou? Si, eh, plus tard. Et c'est ça la question, pardon. Oui, est-ce que... ptáte se, zda na to, o tom nebudu mluvit později. Ano, já se tam za to nebude také probíráno s paní Georgievou. Já myslím, že opravdu ne, protože tam půjde spíše o humanitární pomoc, zatímco turecký nástroj, ten se týká uprchlíků v Turecku. Dobrá, tak tady prosím o stručné vyjádření. Yes, so, so very briefly, uh... Tak opravdu velice stručně. Členské státy, Turecko a komise se sešly 17 února na prvním setkání řídícího výboru této facility a v rámci tohoto setkání členské státy požádali komisi, aby co nejvíce urychlila implementaci ten příspěvek EU pro rok 2016 do tohoto nástroje a na konci února už byly podepsány dvě smlouvy. První se týká World Food Program, světového potravinového programu pro posílení a pokračování v eh, poskytování potravené pomoci uprchlíkům a potom jedna smlouva s organizací UNICEF. Je tam dal, další, dalších 100 tisíc e, syrských eh, dětí bude za, mm, moci chodit do školy v tomto školním roce. Potom k té genderové perspektivě, ano, to je velice významný prvek pro komisi a zde bych vás ráda upozornila na článek 3.4 smesení komise, kde je velice jasně uvedeno, že genderová perspektiva bude nejenom zohledňována, ale také propagována ve e, všech krocích a úrovních implementace této facility. Děkuji. Děkuji vám. Ehm, nemáte k tomu, paní Kalvíňo, co by se ještě dodala? Ne. Tak tedy děkuji za informace, které jste poskytli. A já nepochybuji, že budeme velmi už se spolupracovat eh, ve věci uprchlíků a kontroly migrace. A věříme, že se do Sýrie i do dalších zemí vrátí mír, čímž by skutečně pak eh, utichly toky ano, máme už 40 minut spoždění. Paní Gardia Zabal, eh, pokud je o Svěřenský fond pro Afriku. Děkuji, pane předsedo. Já se budu snažit trošku času z toho spoždění dohnat. Jak víte, tady v tomto stanovisku, které předložilo, předložila komise, se snažíme vyjádřit čtyři hlavní myšlenky. Za prvé, vytvořit nástroj, který by mohl umožnit rychleji a účinněji využívat finanční prostředky, to je eh, na první pohled užitečné ale je třeba stanovit určité podmínky pro využívání i vytváření takových svěřeneckých fondů, aby prostředky, které budou použity pro financování, nemohly financovat jiné politiky než to, k čemu jsou eh, původně určeny, aby to bylo vše transparentní od počátku až po použití a abychom mohli jasně vědět, jak se věci vyvíjejí. V tomto případě Eh, Svěřenského fondu pro Afriku, ale jde také například o eh, části financí, které eh, dávají k dispozici členské státy. Tak například bylo 81 milionů což není příliš velký přínos k těm celkovým 800 milionům. Myslím, že tady je možné vyjádřit určitou kritiku a také jsme toto mm, ukázali i ve světle předchozí diskuse. Vytváří se nové ad hoc nástroje, které usnadnějí rychlejší reakci, ale také ukazují, že prostě ten rozpočet není dostatečný ani z hlediska množství peněz, ani z hlediska flexibility jejich použití. A to je tedy závěr stanovisko, které předkládám opět v rámci revize finančního rámce. A dále tady uvádím takovéto příklady. Ukazují, že taková eh, revize je zapotřebí protože eh, máme příliš malý finanční rámec na to, jak velké potřeby tady jsou. A poslední poznámka. Eh, ve všech těchto instrumentech, nástrojích, které jsou ad hoc. Vždy hájíme pravomoci Evropského parlamentu, který je rozpočtovým orgánem a který také musí sehrát svou úlohu, kterou má především na starosti náš rozpočtový výbor. Tady ti mohu ukončit a děkuji. Děkuji za stručnost. Jsou k tomu nějaké připomínky, prosím? Děkuji. Eh, na doplnění toho, co řekla paní zpravodajka, tak já podporuji eh, za prvé tedy to eh, základní věc, že jsme pro jednotu rozpočtu, tak jak je v Lisabonské smlouvě. My zažíváme celou řadu snah to změnit ehm, ehm, ty kompetence, rozpočtové mm, kompetence parlamentu minimalizovat, které stejně ne, nestouply s Lisabonem. Takže e, článek 122 smlouvy odstavec 2 e, z ESFM, e teď je to odstavec 1, tam se říká, parlament bude informován. Dobře. To není jenom outsourcing fondů, to je současně také outsourcing parlamentu. Nemyslím, že bychom se to měli nechat líbit. I když říkám, že samozřejmě v obtížné době musíme být připraveni k neobvyklým prostředkům. Když ale je argument v tom, že teď, eh, když je se chceme vyhnout revizi MMF, tak eh, využijeme těchto fondů a v této věci národní eh, příspěvky jsou 80 milionů. Pak je tady celá řada otazníků. Je jasné, že tyto nástroje nejsou trvalou alternativou. Jsou členské státy, kteří platí minimální příspěvek, ne co se očekává, ale minimální příspěvek s tím, že zaplatí třeba 3 miliony a pak jsou v řídicím výboru. Pak se eh, tedy naskýtá otázka, k čemu je připraven orgán eh, Evropského unie a eh, co neprobíhá v tomto řídícím výboru. Toto prostě není akceptovatelné a já žádám komisi, vyzývám komisi, aby začala to, tomto uvažovat, jinak já osobně budu u těchto nástrojů hlasovat proti a všechno blokovat. Další outsourcing parlamentu prostě není možný. Už máme dost intergovernmentalismu, abychom toho dělali ještě víc. Jinak se mm, budeme přibližovat k propasti. Druhá věc Argument, že těmi fondy můžeme zajistit účinnější využití prostředků, nejenom tedy eh, získávání peněz od členských zemí, ale třetích zemí, ale také eh, lepší management mimo rozpočet. To je možné ale pak si musíme také položit otázku, co, jak vypadají, co je špatné na našich rozpočtových pravidlech, že roz, peníze v rámci rozpočtu nefungují nebo nefungují tak, jak by měly. To je přeci první povinnost. Dělat si domácí úkoly. Tady musíme udělat pokrok. A komise i tento výbor a výbor pro rozpočtovou kontrolu také by se tím měl, být intenziv, měl intenzivně zabývat, abychom permanentně neměli podobné diskuse. V tomto smyslu se myslím, že bychom se měli zabývat i návrhy k tomuto textu a tady vyslat jasný signál parlamentu či komisi a členským státům že u toho zvláštního balíčku 9,2 miliardy v té krizi, že jsme byli tedy připraveni eh, něco udělat, ale neakceptujeme, aby současně eh, jak si zažívali fáze, kdy dobrá vůle by se eh, zneužívalo a parlament byl odsunut stranou. To nepřipustíme. Děkuji vám. Děkuji, pane Böge. Já bych chtěl pozdravit paní Georgievo, která přišla dnes dopoledne k nám. Přicházíte v dobrou chvíli, e, protože hovoříme o svěřeneckém fondu a pan Böge právě řekl, že to je Eh, nedostatečný nástroj, který ohrožuje rozpočtovou jednotu a že vlastně se tady obchází eh, Evropský parlament do jisté míry a přeskum víceletého finančního rámce právě ukazuje, jak velice důležité je přeskoumat tento rámec. Pan Depré má nyní slovo. Děkuji, pane předsedo. Mé úvahy se ubírají stejným směrem jako to, co formulovala eh, paní Gardia Bazal nebo pan Bege. Takže za eh, neuvěřitelně krátkou dobu tady jsme byli svědky vytvoření celé řady eh, finančních nástrojů. EFSI, svěřenecký fond, o kterém hovoříme, pak je tady nástroj pro Turecko a myslím, že ten seznam není úplný. Ukazuje to přinejmenším trojí věc. Za prvé, Stropy, které byly stanoveny ve víceletém finančním rámci, evidentně nemohou eh, čelit eh, situacím, se kterými se nepočítalo, protože je třeba mít eh, další prostředky a rozpočet EU e tady vlastně nestačí. Druhý problém který je také evidentní, to je otázka flexibility ve víceletém finančním rámci. Ten evidentně, ta evidentně není dostatečná a neumožňuje přesouvat finanční prostředky tak, jak se mění priority a dále, a v tom se připojí k panu Bergemu, když slyšíme poznámky eh, z, z, o zprávě rozpočtu, Eh, znamená to, že vlastně postupy, které jsme vytvořili při používání eh, prostředků z rozpočtu, jsou neuvěřitelně těžkopádné. Ty postupy jsou velmi těžkopádné a pořád vymýšlíme o mm, možnosti flexibilnější. Já tedy podle mého názoru z toho vyvozuji, v rámci budoucích jednání o víceletém finančním rámci z toho vyvozují tedy tři věci. Za prvé stropy, za druhé flexibilita a a za třetí, klást si otázku, a to je trošku choulostivé, o tom, jaké postupy je vhodné používat. Protože jsou tady tři charakteristiky těchto prostředků. Za prvé, ztrácí se jednota rozpočtu, protože se tady stále nahrazují eh, příspěvky z členských států. Členské státy totiž musí eh, přispívat do těchto nástrojů. A já myslím, že komise ta e, pravomoci nestrácí, protože komise je stále v nějakých koordinačních či jiných orgánech. A za třetí je tady výrazné snížení pravomocí Evropského parlamentu. To prosím řekněme na rovinu. Když se podíváme na mechanismy, které se tady vytvářejí, tak naše kontrolní pravomoc výrazně klesá. A to je zásadní otázka ale k tomu se vrátíme, až budeme diskutovat o přeskumu víceletého finančního rámce. A pokud je o tento svěřenecký fond, tak myslím, že byl vytvořen eh, v, u příležitosti eh, týdne ve Valet. Eh, jestli se nepletu. A týkalo se to konkrétních akcí, eh, které se týkají eh, stability, celá řada eh, projektů ve věci stability. Mohli bychom mít nějakou představu o konkrétních projektech, jaké konkrétní akce, jaké konkrétní projekty se snaží podpořit stabilitu, aby se um, odůvodnila takováto věc. Takže děkuji. No, vzhledem k tomu, kolik je hodin, tak já ukončím tuto rozpravu. Pan Maragal mi to odpustí, doufám, ale opravdu nás nutí eh, čas uzavřít tuto rozpravu. Byla to eh, prezentace eh, stanoviska paní Gardia Zabal. Takže když prostě parlament řekne dost, to už stačí, nemůžeme dál takto pokračovat, no tak pak je třeba najít jiný způsob, jak zajistit financování v rámci rozpočtu. A členské státy musí přijmout eh, vyšší příspěvky v rámci rozpočtu a nikoli v rámci jakýchsi eh, dodatečných nějakých satelitních nástrojů. Tak tedy, eh, paní výstvořetkyně, neuniknete kontrole parlamentu. Pozměňovací návrhy ty musí být do 5. dubna 12 hodin. A 26. Eh, dubna schválíme v rozpočtovém výboru toto stanovisko a plenární schůze eh, ta eh, bude 4. července, takže vidíte, kolik času tady vlastně je zapotřebí pro vytvoření naléhavých nástrojů. Já bych rád dal slovo panu Gajerovi, protože byl přítomen na trialogu, ale snad to bude možné udělat stručně, stručně pane Gajere. Ano, udělám to stručně, protože to potřeba. My jsme dali najevo náš názor, rada také a komise řekla, že těm názorům chce víc co nejvíce vstříc, ale nemáme v ruce nic, dokud nebude zde návrh rozpočtu na stolu. Takže ten, to odpoledne bylo zajímavou výměnou názorů, ale to bylo asi tak vše. Euh, donc, euh, voilà, c'était un trilogue. No, tak tedy byl to trialog, který euh, byl snad zajímavý. Nejzajímavější bylo, že eh, radu zastupoval eh, minister financí Nizozemska. Dnes odpoledne dostaneme sdělení o pilotních projektech na roky 2016 a 2017. A já dám slovo paní Georgievě. Ah, merci, Monsieur le Président. Uh, I, uh, I was uh, fortunate to... Děkuji. Měla jsem možnost slyšet část diskuse o tom nástroji pro Turecko a dovolte mi dva komentáře na toto téma, než se dostanu k tomu nouzovému nástroji. První poznámka. pro všechny z nás, pro Evropu, bylo vhodné, že parlament v rámci jednání o VFR žádal větší možnosti pro flexibilitu, protože kdybychom tu flexibilitu teď neměli, kterou parlament v minulosti žádal, tak bychom teď byli v nesmírně složité situaci. A chci tedy vyslovit uznání Evropskému parlamentu, že toto učinil. budeme muset vyhodnotit, jak o tom hovořil pan Depre, do jaké míry ta flexibilita je dostatečná, co dalšího můžeme udělat, protože se nacházíme nyní v situaci, kdy se e, objevy nejrůznější neočekávané události, e, probíhají paralelně a staví nás to před situace, na něž původní rozpočet stavěný nebyl. Za druhé, osobně jsem odhodlána se postarat o to, aby zde byl demokratický dohled obou částí rozpočtového orgánu. Byly zde určitá stanoviska k té, nebo nástroje pro Turecko. Já jsem měla včera možnost vysvětlit eh, tu posloupnost těch kroků a i pro tu komisi. Bylo těžké, snažili jsme se co nejintenzivněji eh, v neustále se měnící situaci informovat parlament. A ta situace se měnila v důsledku nejrůznějších vyjednávání. Ve Valetě byl předseda Schulz, eh, účastní se všech summitů rady, ale plně chápu, že to nemůže nahradit strukturovaný dialog s parlamentem a eh, my to samozřejmě zvážíme a vyvodíme důsledky, protože nyní zde máme různé nástroje, které dříve nebyly a kontrolu v polovině období využijeme k tomu, abychom se podívali na to, jak opravdu můžeme zajistit takové zapojení parlamentu, které bude eh, náležité a plnohodnotné v souvislosti s těmito novými nástroji. Samozřejmě jsou to naléhavé situace, které třeba měnit, které třeba, na které třeba reagovat rychle, situace se neustále mění, jednání jsou složitá, ale můžeme to zvládnout. A já se domnívám, že budeme muset prostě hledat cesty, jak získávat rychle eh, finance pro neočekávané priority. A to tedy znamená eh, signované částky členských států a musíme se postarat o to, aby i náležité eh, zapojení parlamentu zde bylo zajištěno. A jak víte, je to opravdu téma, která nám velice liží na srdci dámy a pánové, dovolte mi, abych hovořila nyní o tom novém, novém nástroji. Jak už jsem o tom hovořila, situace, poptávka se mění a my se snažíme teď předvídat a reagovat na nové potřeby. Jak víte, tak tradičně tomu bylo tak, že humanitární pomoc se poskytuje pouze a výhradně třetím zemím. Je zde jedna výjimka. V případě Japonska v roce 2011 po té velké katastrofě, tak tam to bylo. E, byl ten nástroj využit také, i když se většinou používá pro relativně chudé země, ale zde jsme tedy udělali v případě Japonska výjimku a poskytli jsme jim také tuto humanitární pomoc. A už tehdy se diskutovalo s výborem DEVE o tom, že zde je určitý signál, že se svět změní, že jsou zde klimatické změny, dochází k násilnému extremismu a že je možné, že bohatá země se bude muset potýkat s nějakou velkou událostí, která si bude žádat typ podpory, který tradičně byl poskytován spíše rozvojovým zemím. Takže e, činíme kroky v kontextu uprchlické krize, ale jsem přesvědčena o tom, že my potřebujeme ten nástroj proto, protože se svět změnil. Přírodní katastrofy, zemětřesení, záplavy, například e, jsme jich byli svědky v Evropě opakovaně, Eh, mohou se dotknout i těch nejbohatších a nejlépe zorganizovaných eh, členských států. A proto jsme se rozhodli, že ten nový nástroj nouzového financování, i když je to vlastně taková okamžitá reakce, tak eh, nám to každodenně připomíná Příklad situace v Řecku, to, že ten svět se změnil, tak my prostě reagujeme na konkrétní události a jde o to vytvořit nástroj, který bude možné využít v podobně eh, závažných, nepředvídatelných situacích uvnitř Evropy. My jsme bedlivě zanalizovali možnosti právního základu pro tento nástroj. Zabývali jsme se různými články hm, smlouvy například článek 2014, eh, což by mohl být ten nástroj eh, humanitární pomoci, jenomže tam se explicitně hovoří o tom, že to je vázané na třetí země. Takže by se to mohlo dotýkat sice Japonska, ale nemohli bychom to využít potom pro situaci v Řecku. Bych to teď zjednodušeně prezentoval. Potom eh, nástroj civilní ochrany, což je mi velmi blízké téma, protože jsem toto to téma vyjednávala ale teď jde o to, jestli můžeme tento nástroj civilní ochrany rozšířit tak, aby mohl poskytovat finanční pomoc i prostřednictvím partnerských organizací. A dospěli jsme k závěru, že to možné není. Protože je zde třeba reagovat rychle. A civilní ochrana v některých členských státech je decentralizovaná. A vyjednat jakoukoliv změnu by znamenalo, že jednotlivé spolkové země z Německa by musely být zapojeny podobně. V Rakousku, ve Španělsku bychom museli jít na tu decentralizovanou úroveň. Takže i kdyby ten eh, nástroj byl logický, používá se uvnitř Evropy pro nouzové situace, tak eh, by jeho změna trvala léta, než by se dojednala. Takže jsme dospěli k závěru, že tento článek, který nakonec použijeme článek smlouvy je článek 122 bod 1, který umožňuje rozhodnout i hned, když je situace naléhavá, je třeba jednat rychle a umožňuje nám dělat to, co potřebuje. Jenomže tento článek podléhá pouze rozhodnutí rady. A už jsem byla upozorněna, samozřejmě, že zde tedy je znepokojení na straně Evropského parlamentu. Takže se musíme postarat o to, aby i když toto vytvoříme takto, že jasně zohledníme Evropský parlament jako složku rozpočtového orgánu. Vy jste ti, kdo to musí schválit a musíme se naprosto postarat o to, že parlament bude náležitě zapojen a informován. Co tedy dnes navrhujeme? A Eh, rozhodnutí komise už se řešilo včera eh, na radě. Rada všeobecných záležitostí to včera přijala, takže je to nástroj pro výjimečné situace s dalekosáhlými humanitárními dopady v jednom či více ročlenských státech a když není k dispozici žádný jiný nástroj, který by bylo možné v dané situaci využít. Pro letošní rok tam máme napláno, pos, naplánováno poskytnutí 300 milionů, potom ty další dva roky po 200 milionech a pan Ferdaneš zcela správně říká, co potom bude po roce 2018. Domníváme se, že potom vlastně zmizí ten důvod, proč by to mělo existovat. Já se domnívám, že nezmizí, ale Nyní reagujeme na uprchlickou krizi a doufáme, že za tři roky ta situace přece jenom bude jiná a že toto téma už nebude zas tak naléhavé. A musíme ale ten čas využít proto, abychom to správně nastavili do budoucna. Já nechci dnes předjímat, eh, jak se k tomu kolektivně budeme stavět. Eh, máme zde návrh opravného ročtu DAP 1 a tam jde o to vytvořit dvě záležitosti. Rozpočtovou linii pro tu první splátku 100 milionů toho nového nástroje. Dočasně to vezmeme z AMIF. Tam máme alokovaných 400 eh, milionů na relokaci, ale víme, že ta relokace nevyčerpá v příštích šesti sedmi, osmi měsících eh, tu vyhrazenou částku, takže můžeme jít touto cestou. Pan Gajer už tu není, ale ptal se, jestli ty peníze postačí. Tak původní odhad je takový, že prostě budeme muset zanalizovat situaci v okruhu 3 a 4. Až tam vyčerpáme prostředky, tak eh, Eh, tam eh, vlastně nemáme eh, rezervy Martins, ale musíme to tedy řešit včas. Druhý prvek toho opravného rozpočtu se týká Europolu, aby získal další potřebné zbory, zdroje pro Evropské centrum pro boj proti terorismu. A jak jsem se dozvěděla, tak toto také plně podporuje Evropský parlament. Takže jsem přišla mezi vás, abych vám tyto záležitosti eh, představila. Takže důvod pro vytvoření eh, nástroje nouzové pomoci a důvod, proč jsme vybrali ten právní základ, který jsme vybrali. A za druhé financování eh, v rámci opravného rozpočtu 1 a potom využití toho pravného rozpočtu číslo jedna pro řešení situace potřeb Europolu, které jsou naprosto oprávněné a máme také kapacitu na to, abychom na to zareagovali. A já vám velmi děkuji za pozornost. Děkuji, paní místopředsedkyně. Děkuji za tato upřesnění. Váš úkol není jednoduchý. Ano, jsou určité dramatické okolnosti a proto musíme společně se zamýšlet nad víceletým eh, finančním rámcem. Ne, bylo by možné spíše než vytvářet eh, stále svěřenecké fondy jako takové satelity k rozpočtu, přidat ještě jeden okruh eh, do rozpočtu, aby vše zůstalo v rámci ročního rozpočtu, aby tedy roční rozpočty nebyly pouze jakousi roční tranší víceletého finančního rámce. Pan Fernandez. Děkuji, pane předsedo. E Chci přivítat paní komisařku a potvrdit, že její práce není snadná. Eh, všechny dovednosti, znalosti, které věnuje Ehm, svým povinnostem, našim povinnostem eh, řešit eh, otázku humanitární pomoci i v rámci našich hranic. Evropský parlament ale musí jednat rychle. Ehm, před dvěma dny jsme žádali o transfer 500 milionů euro na humanitární pomoc Za dva dny to proběhlo nyní. Hlasujeme nebo budeme hlasovat. Nevím, eh, jak přesně nazvat tento transfer. Vidíte, že ukazuje, že když Evropský parlament má jednat rychle, tak jedná rychle. Co se týče tohoto nového nástroje, tak schválíme, protože to je naléhavé. A je to naléhavé, jak, na, je to předvídatelné. Občané v Evropské unii by mohli um, se ptát, jak můžeme tak rychle reagovat na pomoc mimo naše hranice a ne mm, podobně na problémy v rámci našich hranic. To jsou otázky, které by mohl občan položit pak jsou tady jiné věci, které nejsou tak zjevné. E, toto jsou uprchlíci, jsou to lidé v rámci našich hranic pokud to je potřeba, tak je pro mm, jiné, kteří jsou ve stejné situaci. Každý, kdo je v naléhavé kritické situaci a potřebuje rychlou, rychlou pomoc. Nedává smysl, aby tento nástroj byl uvnitř rozpočtu, jako kdyby to bylo něco permanentního. Ani nedává smysl, aby to bylo jenom na rok 2016, 17, 18, protože co se stane v roce 19? To je jako kdybychom řekli, že nebude potřeba humanitární pomoc v roce 2019. Eh, je to eh, v situaci, ve které se nacházíme, kterou se snažíme řešit. Je to opitelné, že parlament nebude eh, tam dávat žádná omezení, ale bude apelovat na komisi s tím, že parlament se musí účastnit těchto návrh nástrojů. Jednota rozpočtu, to je důležitý princip, o tom už jsem mluvila, toho se nevzdáme. Evropský parlament nemůže být marginalizován, ani nikdo nemůže očekávat, že budeme tak zodpovědní, že budeme vždy benevolentní a jakmile někdo použije slovo naléhavé, tak eh, to prostě odmávneme. Tento typ urgentnosti, no, naléhavé eh, situace je předvídatelný. A Mm, proto přestává být až tak naléhavý. Ale reagujeme, Evropská unie reaguje. Pokud reaguje za tížných okolností, které chápu, jsou členské státy neplnící své závazky. To zajímavé, když se sejdete s národními úředníky a srovnáváte to, co, se, to, co přislíbili členské státy a to, co dodali, ukazuje to, že máte větší garanci, když se používá rozpočet EU na zajištění toho, že ty přijaté závazky jsou splněny na místě. My za nás v co nejkratší době schválíme Eh, zřízení tohoto mechanismu. Bude to mm, v rámci opravného rozpočtu číslo jedna. Ale jak již bylo řečeno, máme naše postupy. Můžeme vzít tento opravný rozpočet do pléna, což znamená, že to nebude schváleno před dubnem, také to ukazuje něco jiného pokud bude nástroj, který bychom mohli použít, kdykoliv dojde k humanitární um, katastrofě a bude to mít velice rychlý postup, pokud to bude v víceletém rámci. Nebudeme muset čekat na plénum příští měsíc na vyřešení eh, této naléhavé záležitosti. A to je ten paradox. Říkáme, že to je urgentní, ale také říkáme, že to bude až na prvním, na příštím zasedání plenárním Dubnu, až budeme moci mobilizovat fondy opravným rozpočtem číslo jedna. To znamená, že se musíme zamyslet nad potřebami mimo jiné z důvodu kredibility před občany. Musíme e, poskytovat efektivní, rychlá řešení, jakmile budou nutná. Paní Gardia Zabal. Děkuji, pane předsedo. Já budu stručná, protože pan Fernandez přednesl poznámky velmi vhodné a rozhodně. Paní komisařko, máte veškerou podporu eh, z naší strany, aby bylo možné vytvořit takovéto podpůrné nástroje. Ano, je pravda, toto je velmi urgentní, ale jak řekl pan Fernandez, bylo přece předvídatelné, že bohužel budeme takovýto nástroj v EU potřebovat. Chápeme tu naléhavost vytvořit takovýto nástroj a také najít ty první miliony eur, protože tam některé ty peníze k dispozici jsou, které ovšem nejsou vhodné, eh, tak není, není ideální takto pokračovat, to také víme všechno. Eh, víme, že jsou některé naléhavé situace a pak je třeba hledat tam, kde momentálně peníze k dispozici jsou. A připadá mě smutné, že se nám eh, daří eh, přidat tolik peněz tady, ačkoliv eh, pak pro politiku, která je prováděna vůči uprchlíkům, ty peníze k dispozici nejsou. Samozřejmě to není chybou komise a už vůbec to není chybou parlamentu. Je to prostě také otázka přístupu členských států k migrační krizi. To způsobuje, že pak se snažíme uh, Eh, řešit, někdy postupy zcela nefungují a potřebujeme eh, nějak konat. Ze strany SAD budete mít rozhodně podporu, ale prosím, všechno by mělo najít své finanční prostředky, které by byly eh, využity podle vhodných postupů. Děkuji, paní Toma.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 Euh, comment dire une des lignes forces qui se dessine de la commission des budgets. Euh, to je zásadní věc, která se nám tady objevuje a podle mého názoru opravdu taková jako jí přeskum rozpočtu by byl velmi důležitý. Eh, proč tedy bychom nemohli dostat třeba od vás nějaké termínové návrhy pro takový přeskum? Děkuji, pan Depre. Děkuji, pane předsedo. Jenom velice stručně, protože mnoho věcí už zaznělo. Já osobně a celá naše frakce si uvědomujeme, jak důležitá je tato iniciativa. Mnohým nás, z nás vadí, že jsme ponechali Řecko svému osudu, eh, vzhledem k tomu, jaké jsou veřejné finance Řecka. Také bych chtěl vyjádřit potěšení, že se žádají dodatečné prostředky pro Europol. O tom jsme ještě nehovořili. Je tady třeba finančně posílit boj proti eh, teroristům. Já jako belgičan eh, samozřejmě takto hovořím, protože tady máme aktuální dění v Belgii. A já bych řekl, že největší teroristické akce ještě nemáme za sebou, možná nás teprve čekají. Souhlasím s návrhem a zaznamenávám se zájmem, že tady je vlastně věc v okruhu 3. To je zajímavé, že tady budeme mít novou kapitolu protože nám to dá možnost při přeskumu víceletého finančního rámce vyjádřit se pro strukturální aspekty. Někteří o tom již hovořili. A já bych řekl, že to bude velmi důležité během jednání. Také mě zaujala taková malá větička, která je v textu, kde se říká, že momentálně se považuje za předčasné použít contingency margin. Když říkáte, že je to předčasné, tak to znamená, že to nevylučujete do budoucna. A dovolte ještě jedno politování. Pokud jde o zprávu této iniciativy, budou vytvořeny nové pracovní, nová pracovní místa a bude to vlastně z Fondu pro vnitřní bezpečnost EU. Tak promiňte, to musím říci, že vzhledem k tomu, že tady máme opravdu velké priority v oblasti bezpečnosti, financovat pracovníky nové iniciativy tím, že ty peníze sebereme z Fondu pro bezpečnost, to myslím, že je opravdu podivné. Přinejmenším podivné. A Podobně jako Jose Fernandez, i já si myslím, že když je naléhavá situace, je třeba najít postupy, které věci řeší naléhavě. Naše schromáždění by mělo eh, přemýšlet o nějakých eh, variantách, o nějakých postupech, ty přece existují v členských státech, jak eh, nějakým postupem ratifikace či nějakým jiným postupem lhůty zkrátit aby tady opravdu nebyly nějaké lhůty, které samozřejmě nejsou vůbec přizpůsobeny pro naléhavé situace. Děkuji, pan Maragal. Děkuji, pane předsedo. Abych neopakoval, co tady už zaznělo, já myslím, že opravdu můžeme rychle postupovat, že tady je schoda, pokud je o naléhavost celé situace. A Eh, bylo by dobré tady postupovat, jak řekl pan Depré, mít novou kapitolu v rozpočtu. Ale teď dovolte, abych ještě řekl něco trošku šířeji. Tady je vlastně eh, také otázka, eh, k jaké odpovědnosti a k jakému účelu vytváříme nový nástroj. My jsme vlastně v situaci, kdy se Eh, kdy zvažujeme, že se zdvojnásobí prostředky pro eh, turecký nástroj. Zdá se, že už ke třem miliardám chceme přidat další tři miliardy. Tak to teď vypadá. A v předchozím bodě u svěřeneckého fondu jsme viděli, že tam je určitá novinka z finančního hlediska. Ne vše se samozřejmě mm, E, odůvodňuje. Není tady důvod, aby parlament ztratil své kontrolní pravomoci, když tady vzniká nová věc. E, rozpočtová kontrola ze strany parlamentu by tady neměla zaniknout. Já bych řekl, že by se mělo postupovat jinak, aby nezanikla kontrola parlamentu. A teď hovoříme o e, mimořádné naléhavé podpoře. A tady nejsou dostatečné prostředky naplánovány a e, Tady, myslím, nám to dává zapravdu. Toto už je vlastně určitý přeskum e, víceletého finančního rámce. Už to vlastně probíhá, už se tím zabýváme. E, to je zcela jasný závěr, který z toho musíme vyvodit. A kromě toho se mně zdá implicitní, že v Facility Refugees jsou tady nějaké 3 miliardy, které vlastně budeme možná zdvojnásobovat. Pak je tady také potřeba pro Řecko. A já eh, tady opravdu nemohu zcela souhlasit. Buď je to pro celou Evropu, nebo je to pro všechny takovéto naléhavé případy, anebo to nemá smysl a v tom případě bych s ním těžko mohl souhlasit. má to ehm, sloužit pouze k nějaké politice zadržování omezené je na Turecko, no tak pak eh, si myslím, že to je složité. Nejsem proti pojmu naléhavé situace, urgentní situace, ale je třeba jasně říci, k čemu je to určeno. Děkuji. Děkuji pan Ashvers. Uh, e já budu stručný, jenom chci říci, že EKR podpoří tuto iniciativu. My máme eh, na vědomí, že komise reaguje na krizi, eh, pro kterou současné struktury jsou neadekvátní. Několik bodů, ale chci říci, já souhlasím eh, s tím, co bylo řečeno o rychlosti reakce. Za druhé, Eh, chci ujištění, že nebo potřebujeme jistotu, že, exist, že bude kapacita absorbovat tyto finance, například existuje dostatečná infrastruktura na místě. Velice často se stává za těchto okolností, že se rychle pe- pošlou peníze s nejlepším možným záměrem. Není to též jako efektivně vynaložené peníze k dosažení e, cíle. Děkuji, Olbricht. <clears throat> Děkuji, pane předsedo. Já se chci přidat k tomu, co řekla paní Toma jako spoluspravodajka. To, co my teď děláme, je v podstatě revize. Zača- začínáme, začali jsme měnit MFF. My od začátku nepostupujeme podle MFF. To je zajímavé, naše diskuse o revizi bude jenom shrnutí toho, co už jsme udělali podle nařízení, protože nařízení je jasné, že potřebujeme jednotu rozpočtu. Otázka by měla být, máme ji? Máme ji stále jednotu rozpočtu? A je to kontrolováno všemi institucemi? A nebo jednáme nejenom o rozpočtu, ale také o celém systému Evropské unie? My diskutujeme stále více problémy celého systému. Je to trošku to přeháním, ale máme dva rozpočty. Jeden je rozpočet, o kterém rozhod- se rozhoduje se stabilními elementy, který bude navázán na priority. To bude na 5-70 let. A pak máme pak budeme mít tedy druhý rozpočet, kde členské státy se budou rozhodovat, pokud se něco stane, tak dají peníze na stůl, takže najdou nové priority. Ale to nejsou priority členských států a také Evropské unie, včetně Evropského parlamentu. Takže jaký bude poměr toho rozpočtu a toho takzvaného druhého jiného rozpočtu? 90-10 nebo krok za krokem, 40-60, pak 50 na 50? a pak budeme mít další jinou Evropskou unii, jiný rozpočet. Naše eh, diskuse o revizi je stále závažnější, protože není no, pochyb, že toto je dnes nutné. Nikdo to nechce zastavit. To potřebujeme. Ale když rozhodneme takto dnes, tak ovlivníme zítřejší rozhodování protože všechno, co uděláme dnes, bude mít vliv zítra. Není to jenom o situaci za dva roky, co ale struktury za dva roky. Proč nerezervovat? Proč nejednat s členskými státy? Mm, to byla mm, známá aktivita pana Levandovského, když jsme se optali, kolik potřebujeme na strategii 2020. Velice rychle jsme zjistili, že nemáme peníze na strategii 2020 od začátku. Takže to je situace. Členské státy by měly rozhodovat, jaké jsou priority, co chceme, kolik to bude stát a jaká je rezerva. Rezerva na mm, zvláštní věci, se stanovíme priority a pak uvidíme. Politická otázka. Některé členské státy, včetně toho mého, co je lepší? Mít pevně stanovený rozpočet s rezervou, a nebo žádat členské státy každé dva až tři měsíce, aby dávali další peníze Evropské unii na něco jiného a veřejné mínění se bude pořád ptát, kolik budou platit. Není to naléhavá záležitost, to je změna systému. Systému eh, založeném na dočasných řešení. Komise se není aktérem, ale agenturou. Děkuji. E, nikdo další už se nehlásí o slovo. Takže, paní místopředsedkyně, vaše uh, úloha je opravdu jedna z nejchoulostivějších. Mám k vám velkou úctu, k vám a vaší práci a pro vaše spolupracovníky. No, my jsme rozpočtový výbor a snažíme se odvádět naši práci inteligentně a srozumitelně. Nás volí evropští občané a naší snahou je vysvětlit Evropanům, co děláme, co, jak vypadá náš rozpočet. A pak jsou tady chvíle, kdy je všechno zcela nevysvětlitelné, jako kdybychom pracovali někde odříznuti a to pak vede k tomu, že eh, lidé eh, tomu nerozumí. Je to pak zdrojem nepochopení. Jde o víceletý finanční rámec a pak, když jsou výjimečné situace, tak je třeba najít nějaké eh, tu i onde záplaty, co pak můžeme takhle pokračovat? Určitě ne. Naše otázka zní. Ministři financí a představitelé státu a vlád Kladou si otázku v této věci? Já se obávám, že ne. Jak je na to upozornit? Jinak eh, bude přeskum víceletého finančního rámce zdrojem mnoha frustrací. Je třeba si položit otázku, jak na tom jsme a jak postupovat, abychom měli jednotný rozpočet? A prostě chceme-li mít jednotný rozpočet, musíme si uvědomit, že jsou někdy výjimečné krize a na to je třeba mít výjimečné prostředky. To nebude jednoduché. Ale musíme si ty věci zasadit do svého rámce. A obávám se, že to už takto nemůže fungovat. Stává se to opravdu podivné. Takže děkuji ještě jednou, paní místo předsedkyně, že jste dnes přišla. Máte slovo? Thank you very much for the comments. Děkuji vám za vaše komentáře. A chápu, že máte na programu i další body, takže se pokusím být stručná. Za prvé, svět se změnil, ale náš rozpočet nikoli. To je zkrátka fakt. A v rámci této reality máme určitou stabilní rovnováhu, která fungovala dobře v minulosti. Máme zde přátelé zemědělství, přátelé soudržnosti, přátelé lidského robotu a fungovalo to, ale teď možná ta rovnováha už tak praktická není. Možná, že ty náklady prostě jsou vyšší než ty přínosy těch financí, které máme. Ale zároveň musíme reagovat rychle na to, co je příčinou velkého znepokojení našich občanů. A já jsem hrdá na to, co jsme udělali, protože společně jsme eh, v velice napjatém rozpočtu zmobilizovali 6 miliard eur na řešení této naléhavé situace. Já jsem nebyla pozvána k tomu předchozímu bodu, který jste projednávali, padla zde otázka, co děláte. Tak uvedu příklad. V Turecku máme nyní dva projekty, které pocházejí z toho, k čemu jsme se zavázali. Za prvé 110 tisíc eh, syrských dětí má dostat školní vzdělávání a když budou chodit tam do školy, tak eh, se výrazně snižuje pravděpodobnost, že jejich rodiny se budou stěhovat. A potom se máme 40 milion pro potravinový program a je tam určitá inovace. A sice eh, elektronický přístup, že lidé dostanou eh, kartu nabitou, kterou mohou potom využít v obchodech. A více než 50 tisíc lidí si tady bude moci takto pořídit navíc eh, potraviny. Takže není to jenom tak, že bychom na něco vymezovali peníze, ale my je využíváme. A eh, jistě nastalo něco, na co může těžko reagovat jeden stát nebo různé státy, příchod velkého množství osob a je určitý chaos v tom, jak se na to reagovat. Kdyby 1,5 milionu lidí přišlo kamkoliv, tak to prostě znamená velký otřes. Ale opravdu komise analyzuje, strukturuje, prioritizuje a potom uh, přiděluje prostředky. až bude revize na eh, konci roku, revize rozpočtu, odrazí to? Já doufám, že ano. A jistě ta jednání budou složitá a já pevně doufám, že přitom budeme zohledňovat naše obyvatele a ne nějak proti sobě bojovat, ale opravdu spojit síly tak, abychom našli co nejlepší řešení. V rámci těch parametrů, které máme, jednomyslnost, s tou prostě počítat musíme. A jsou zde určitá omezení, která byla odsouhlasena a asi je nezměníme s postupem jednomyslnosti. Takže musíme měnit to, co měnit můžeme a děláme si přehledný seznam toho, co opravdu lze měnit a zkoumáme každou možnost, jak Eh, zlepšit eh, využívání rozpočtu v souvislosti s střednědobou revizí. A potom někdo zde hovořil o předvídatelných naléhavých událostech. Protože už před dvěma lety jsem hovořila o tom, že ta situace přijde a dopadne na nás. Jsem hovořila o problémech, které se blíží. Ano, je to bohužel tak eh, v lidské nátuře, že přivíráme oči, dokud opravdu ta katastrofa nenastane plně a nedotkne se nás. Takže například proč kuřáci přestávají kouřit? Většinou až eh, tehdy, když už mají rakovinu v plic. A je to prostě v nás tak svým způsobem geneticky zakódováno neříkám to proto, že bych chtěla nějak omlouvat naše kroky z minulosti. Když jsme se například v létě prohlubovala řecká krize, tehdy jsme diskutovali o tom, zda bychom zde měli mít humanitární nástroj pro Evropu, zda bychom ho měli vytvořit. A, a mnozí říkali, ne, ne, jak bychom mohli něco takového dělat v Evropě, že jsme v Evropě, Evropa je silná, možná to vůbec potřebovat nebudeme, no ale potřebujeme to. A já také mm, přijímám tu kritiku, která se ozývá na mou adresu. Měla jsem o to, usil, o to usilovat intenzivně, ale nyní to tedy máme. Vytvořilo se to rychle a lidé se ptají, využijete to rychle? Ano, máme zde e, síť 200, 200 organizací, které budou poskytovat humanitární pomoc mimo Evropu uh, už ho, hovoříme z ECRC, UNICEF, UNHCR, Save the Children a dalšími organizacemi, které působí přímo na místě. A jsou tam i řecké organizace, například Solidarity Now a další, které tam působí. Jsou to velice kvalitní organizace. A já doufám, že před dubnovým plénem Evropského parlamentu nám mm, tyto organizace budou věřit, využijí ty peníze k tomu, aby opravdu se začaly eh, plnit různé závazky úkoly. Takže budeme tyto zdroje v budoucnu potřebovat. Opravdu vám mohu slíbit, že budeme bedlivě eh, vyhodnocovat, jak lépe zapojit Evropský parlament do těch eh, nástrojů, kterými si dnes děláte starosti, protože ty nástroje budou a budeme muset využít každou možnost, jak reagovat na priority, které nebyly předvídány. Ale musíme se postarat o to, aby byl parlament zapojen, protože každý ví, že v vnitrostátních rozpočtech jsou mimo rozpočtové položky. Ale vnitrostátní parlament ty vykonávají dohled nad těmito položkami. A nyní, když nám takto pokračuje rozvoj toho krásného nového světa, tak musíme také zajistit to, aby ten dohled měli občané nad tím rozpočtem. E, musíme opravdu zohlednit všechny a ty situaci zanalizovat, tak aby se to podařilo co nejlépe. A pak je tu jedna věc, na kterou byste měli být hrdí. Protože neustále říkáte, potřebujeme více flexibility. Ano. Ale jste to vy, kdo to umožnil. Ta skutečnost, že vůbec něco jsme schopni dělat, za to vděčíme právě vám. A doufám, že to i parlament vezme za své, tuto informaci, že to je parlament, který to umožnil tyto kroky. Takže doufám, že jste na to hrdí. Možná jste trochu frustrovaní, ale aspoň buďte na toto hrdí. Děkuji. Merci, madame. No, děkuji. Pane zpravodaji, máte k tomu něco? Jenom velice stručně. Když je něco urgentního, tak postupuje parlament co nejrychleji vezmeme peníze z urgentní podpory, s převodem k uprchlíkům a dostali jsme na to dva dny a my to dnes uděláme. A ještě něco k těmto bitvám, paní komisařko, můžete se na nás spolehnout a můžete, můžeme se i my zase spolehnout na komisi. Vzpomínám si na schůze, kdy bylo velmi těžké mít eh, maximální flexibilitu pro rozpočet na rok 2016 a bez té flexibility by to bylo chaotické. Ale všechny frakce v parlamentu s dobrou vůli eh, tady zasáhly. Děkuji. Ano, takže opravdu čekáme eh, už na čtvrtý duben na zprávu Jose Manuela to budeme hlasovat 11. dubna a když vše bude dobře fungovat, tak 13. 14. na plenárním zasedání budeme hlasovat mm, na plenárce. Takže ještě jednou děkuji, paní místopředsedkyně. Ehm, máte z naší strany obdiv, podporu. Vážení kolegové, já jsem pozastavil bod 5, pilotní projekty a přípravné akce v rozpočtu na roky 2016 a 17. Takže dávám slovo panu Fernandesovi. Ale pan Fernandez si teď intenzivně povídá s panem Bergem. Ano, pan zpravodaj. Vy jste řekl, že, že to bude až odpoledne. Tak já jsem uh, povolil v pozornosti, ale má úloha bude tady velice rychlá. 90 pilotních projektů a přípravných akcí, které byly schváleny 63 pilotních akcí a 27 přípravných akcí. Eh, na rok 2016 39,5 miliard eur a milionů eur a projekty 700 tisíc až 3 miliony eh, v závazcích a zhruba 500 tisíc až 2 miliony z hlediska plateb. Komise předložila první zprávu eh, provádění eh, začátkem března a další zpráva se čeká, jak doufáme, spolu s návrhem rozpočtu na eh, rok 2017. Všechny další otázky jsou známé, ale máte-li pochybnosti, tak já rád odpovím. Děkuji. Pane Gejere jak to vypadá s rokem 2017. Genauso. No, vypadá to úplně stejně. No, přece jen, kdybychom měli možná trošku více peněz, nebylo by to na škodu, protože jsou některé pilotní projekty, eh, které se stanou důležitými akcemi pro EU, Možná by bylo dobré znovu se podívat na ty obálky k dispozici a mít na paměti data pro předkládání pilotních projektů či akcí. Děkuji zpravodajům, kteří to řekli velmi jasně, jako obvykle. Jsou nějaké otázky? Nevidím žádné otázky tak v tom případě přerušíme naše zasedání. A probrali jsme všechny body, které jsme měli na programu dnešního dopoledne. Pravda, Turecko nám zabralo hodně místa. Ale to jsou zásadní otázky, které bylo třeba probrat. Děkuji. Přerušujeme zasedání a budeme pokračovat dnes odpoledne v 15 hodin.